Já mám dnes nějaký další šestý smysl. Nuže, budeme formálně pokračovat v naší schůzi. Podle pořadu jednání se budeme věnovat výměně názorů s paní Jacqueline McLeod, která zde promluví za Evropskou agenturu pro životní prostředí. a opětovně nám předloží, protože už zde před dvěma lety byla. Měli jsme to potěšení, že mezi nás zavítala. Takže nám dnes předloží zprávu zaměřenou na hm, kontrolu výkonnosti dopravy a její dopadu na životní prostředí, a která nám umožní, aby každý z nás měl k dispozici informace, které my potřebujeme a velice bedlivě sledujeme v práci našeho výboru. A k tomuto hlavnímu cíli, jimž je tedy politika dopravy v našem výboře, je i snaha o to, aby mobilita byla co možná nejefektivnější, aby mobilita byla udržitelná a aby byla též bezpečná. To jsou tedy tři přívlastky, které běžně užíváme v souvislosti s mobilitou či dopravou. Z tohoto pohledu jsme velice rádi, že si dnes můžeme takto vyměňovat názory na uh, updateovanou, aktualizovanou zprávu. Budeme se tedy věnovat tomuto tématu, který, které bude následovat eh, další zaměřené na udělování letištních časů. Takže v tomto prvním slotu se budeme věnovat paní Jacqueline McLeod, která nám uvede zprávu. A již nyní bych vás chtěl vybídnout, abyste na závěr eh, vyslovili vy své připomínky a poznámky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Paolo. Jsem velice ráda, že po dvou letech se tady opět mezi vámi nacházím a doufám, že to bude stejně intenzivní diskuze jako posledně protože mně připadá, že je velice dobré vyslechnout si vaše názory, stejně tak jako názory, které známe velice dobře z Výboru pro životní prostředí. Takže doufám, že budeme schopni navázat o tom nějakou diskuzí. Samozřejmě vaší práce se hodně týká to, že diskuze kolem fiskálních balíčků, balíčku obnovy hodně souvisí s finančním sektorem, ale také s e, automobilovým sektorem, takže se, takže se asi všichni zhodneme na tom, že to, na čem naše společnost do značné míry stojí, je výroba pozidel v dopravním sektoru, v dopravním odvětví. Ale já bych ráda prostřednictvím této zprávy, kterou máte před sebou, upozornila na skutečné náklady této hospodářské činnosti, jak z pohledu životního prostředí, tak z pohledu lidského zdraví. Je tedy jasné, že uhlík je dál velkým důvodem pro znepokojení, patří do našich politických diskuzí a jak víte, na cestě ke Kodani hodně mluvíme o také energetickém a klimatickém balíčku. Nicméně chtěla bych znovu zmínit věc, která je nesporná, a totiž, že zdrojem tohoto uhlíku je do značné míry doprava. Tím nechci říct, že za to může některý určitý druh dopravy, ale celkově doprava skutečně vychází z toho, co dnes vidíme jako neudržitelná budoucnost, když například diskutujeme o nulových emisích pro naši ekonomiku. A také musím říct, že je tady nepoměrný dopad dopravy na kvalitu ovzduší a hluk. A k tomu se ještě vrátím. V této zprávě se tady pokoušíme zjistit, které signály nás varují už na začátku, některé tendence, abychom se zbavili krátkodobých výkyvů na trhu a abychom zjistili, jak to vypadá dlouhodobě a případně, jak by se to mohlo odrážet v práci vašeho výboru. Od roku 2004 každý rok bezveřejňujeme tuto zprávu, která se tedy týká dopravy a životního prostředí a já to vidím tak, že se nacházíme na křižovatce s ostatními sektorovými politikami v rámci komise a také v rámci členských států. A proto vám řeknu to základní Nákladní doprava. Nákladní doprava stále roste. Největší nárůst, k tomu se ještě vrátím, to bylo mimo mikrofon. Mohlo by to být řešení. Takže než budeme posílat kamiony zpátky na silnice, měli bychom se nad tím zamyslet. Nákladní doprava roste, největší nárůst je u nejméně účinného Eh, účinné dopravy, to znamená na silnicích, ale také v letectví. Nejste tady sami, mám hledáčku i letectví. Celkový objem se o 35% zvýšil v období 2000, pardon, 96 až 2006, protože nemáme údaje za poslední dva roky a jsem si jistá, že k tomu ještě budou diskuze. Samozřejmě, pokud by země více spolupracovaly s Eurostatem, měli bychom aktuálnější údaje. A to je možná také jedna věc, o které bychom mohli mluvit, pokud je o podávání zpráv, protože je jasné, že potřebujeme, aby členské státy byly mnohem proaktivnější, abychom měli ve veřejné doméně informace u dopravního odvětví, kromě zaměstnanosti. Nákladní doprava, vnitrozemské vodní toky, to naopak pokleslo 11 až 17 takže z toho vyplývá, že málo motivujeme železnice a vodní toky. Nebo to tak rozhodně bylo v posledním desetiletí. Kolem údajů budeme mít určité otázky. Španělsko, Portugalsko, Polsko a Rumunsko změnili metodologie, takže to je také věc, kterou musíme sledovat, až budeme uvažovat o oficiálních statistikách. A Eurostat proto nebyl schopen předložit harmonizované korekční údaje, nicméně tendence zůstávají stejně, stejné, abyste si tedy byli vědomi toho, že co se týče podávání zpráv státu, jsou kolem toho diskuze. Silniční a letecká doprava ve všech evropských zemích stoupá a vidíme také stále větší vlastnictví automobilů. Takže v 27. to vstouplo o 22% za toto období, to je 52 milionů aut. Využití cestujících stouplo o 18 a počet kilometrů v jednotlivých členských státech Evropské unie stoupl o 1 v roce 2006 v porovnání s 1,4 v předchozím desetiletí. Takže pomalý nárůst přes všechny cenové signály, takže vidíme, že, ten, eh, že ta odezva není odpovídající. Neodpovídá to nákladu. Ale teď, jak vidíme změny také v zaměstnanosti, uvidíme, jestli to bude mít další dopad na zvýšení počtu cestujících. Skleníkové plyny, úplně totéž, bohužel, nicméně, teď máme ten cíl 2020 20, 20, a proto musíme řešit skutečnost, že emise, které vycházejí především z nárůstu dopravy, stouply o 27 v období 1990 až 2006. Ten rok 1990 je pořád výchozí bod. A tam nepatří mezinárodní letecká námořní doprava. Kdybychom to tam zahájili, bylo by to až 6, zahrnuli až 630 Takže toho ještě musíme hodně udělat. Hned znečištění ovzduší, protože tady si myslím, že před sebou máme naléhavý úkol, Znečišťování ovzduší je skutečně věc, která je velice podstatná, pokud je o výhody, které bychom mohli dosáhnout. Abyste měli představu o tom, jak je to rozsáhlé, kdybychom skutečně splnili všechno v energetickém a klimatickém balíčku, celkově bychom dosáhli snížení zhruba 8,5 miliard eur ročně, pokud je o náklady na dodržení legislativy, která se týká emisí. A to znamená asi 45 miliard eur ročně na nákladech na zdravotnictví. Takže znečištění ovzduší je věc, kterou skutečně řešit musíme. A tyto částky jsou opravdu podložené, členské státy s nimi souhlasí. Možná, že to, z toho nemůžeme zašeho dopravu, nicméně ve velkých městských oblastech, kde je koncentrace přes 250 osob, i hluk představuje problém. Tam máme 67 milionů obyvatel, to je 55 obyvatelstva, kteří jsou každodenně vystaveni hluku nad 55 decibelů. A to je ekvivalent dvou osob, které 24 hodin denně, každý den, celý rok hlasitě mluví, nebo je to doprava, umírněná doprava, 20 metrů daleko celý den. To jsou úrovně hluku, které rozhodně poškozují zdraví. Takže ať se nám to líbí nebo ne, zdravotní účinky jak z hlediska znečištění ovzduší, tak hluku jsou nevyhnutelné a skutečně mají následné škody a působí vysoké náklady na zdravotnictví. Takže ať se nám to líbí nebo ne, doufám, že na to budeme nahlížet pozitivněji, na to, co bychom možná mohli vidět v budoucnu. A když se podívám třeba na to, co se včera stalo při diskuzi o eurovinětě, je zjevné, že jsou tady věci, které musíme dál stimulovat. Musíme rozdělit dopady dopravy bez ohledu na to, o jakém druhu dopravy mluvíme, ale samozřejmě jde především o silniční dopravu. Musíme tlačit z hlediska životního prostředí a potřebujeme určitý posun v tom, jak přepravujeme náklady přes Evropu, jestli je to železnice nebo vodní toky. Všechno to s tím souvisí. Musíme využít všechno. A myslím si, že se také znovu musíme zamyslet nad tím, nakolik proaktivní budeme ve městech, pokud je o elektrifikaci, a také o celém procesu toho, jak zajišťujeme městskou dopravu. To by se všechno dalo spojit s fiskálními balíčky a s účinností vozidel. A ještě bokem pokud je o palivo a účinnost vozidel, biopaliva jsou prominentní záležitost v posledních 12 měsících, patří to k diskuzi o energetickém klimatickém balíčku a jde v podstatě o to, abychom si stanovili pravidla, která souvisí s udržitelným využitím. Na to ještě čekáme. Nicméně rovnováha mezi dýzlem, spotřebou dýzlu a benzínu je také důležité jsme pozadu, nestačíme tomu tempu, co se týče změn a to se také musí řešit. Nicméně biopaliva také nejsou řešením, protože jejich ceny stoupají, protože v jistém smyslu nám průmysl chce říct, je, že je přece možné vydělávat na jakémkoliv palivu. To znamená, že oni se chtějí zapojit do diskuzí o palivu. Účinnost vozidel, tady jsme nedosáhli velkého pokroku účinnosti vozidel. Máme nařízení o 160 gramech na kilometr, ale jak víte, problém spočívá v těch dalších věcech, to znamená sedadla, okna, klimatizace a tak dále. Takže závěry o tom, jak vypadá celý ten balíček, jsou asi takové, že musíme ovlivňovat volbu spotřebitele, musíme mluvit o eko, označování, ekonálepka a tak dále. A pokud vidím, tak jsme v posledních dvou letech nedosáhli žádného pokroku. A potom konečně, když se podíváme na pravidla pro kabotáž a na to, jak postupovat v této oblasti, já se zeptám komise. Děkuji. Já myslím, že v určitém okamžiku místo toho, abychom měli, abych tak řekla, bojovný přístup, se musíme zamyslet nad tím, jak může doprava sehrát svou roli v celém energetickém a klimatickém balíčku, protože bude muset, nemůžeme ji nechat stranou. Hodně toho můžeme udělat ve fiskálních balíčcích a hodně toho podle mě musíme udělat jen proto, abychom nějak zajistili vyrovnání nákladů, co se týče zdraví, lidského zdraví. A já myslím, že už nebudu pokračovat, pane předsedo, já myslím, že by bylo lepší, kdybych si vyslechla otázky a potom odpověděla na otázky v rámci celé té zprávy a také šířeji, pokud to bude vhodné. Thank you very much. Thank you. Mnohokrát děkuji. Děkuji za stimulující návrhy v této zprávě. Nemám k tomu osobní poznámky, alespoň je nechci přednášet. Eh, chtěl bych všem členům výboru eh, připomenout, že cokoliv je napsáno v této zprávě, něco se nám líbí, něco se ne, je nepochybně prospěšné k tomu, abycho, aby komise vzala na vědomí a členské státy a jin, jiní aktéři, aby vzali na vědomí, jak obtížné je vypořádat se například s klimatickými změnami a jinými tématy, pokud je přitom opomíjena doprava. Takže myslím, že se můžeme shodnout na tom, že pokaždé, kdy jsme se snažili pochopit, jak obtížné pokračovat směrem, který jsme si vytyčili například. Bylo obtížné a je obtížné dosáhnout výsledku například v infrastrukturálních zásazích do, v balíčku, který má stimulovat eh, poptávku po infrastrukturách eh, v EU a komise k tomu ještě nepřistoupila. Víme, že se jedná o množství investic, které by se dalo snadno využít. Já to teď nebudu dál pro, probírat. transporto. nel trovare i punti di contatto, i punti di corretto contatto. Eh, prostřednictvím těch původních cílů. Pod které, se, pod které se můžeme podepsat. Chceme tedy, aby doprava byla bezpečná, udržitelná a účinná. Některé eh, cíle můžeme číst, jak jsou, eh, jiné je třeba různě interpretovat. Já jsem připraven k tomu, abychom zahájili debatu. Pán Jarzembovský už má tady zapsané své právo promluvit, prosím. Vážená paní ředitelko, určitě se váš projev ještě přečtu. Jenom pár připomínek. Vždy nejsem zrovna nadšený z toho, když všichni hovoří o dopravě, ale nikdo již nehovoří o tom, kolik, ehm, jak velké je znečištění způsobené domácnostmi. Je to velká část, je to jedna třetina celosvětového znečištění, to je způsobeno domácnostmi a nikdo o tom nehovoří. Nikdo se neptal, podívejme se na to, co se tam skutečně děje. Já ti hned dám slovo, jakmile budeš na řadě, můžeš mluvit. Budeš na radě, až budeš na radě. Za prvé považuji vždy za strašné, když je doprava takto exponována. A přitom můžeme sice hovořit o eh, systému emisí v průmyslu, ale pořád zde je znečištění způsobené domácnostmi, která je, která je mnohem větší. A za druhé, domnívám se, že eh, v sektorálně jsme v Evropě už ničeho dosáhli. Například eh, systém emisních eh, povolenek, který jsme zavedli v letectví eh, spolu s radou, je vynikající. Pokušili jsme se přesvědčit také Američany, aby nás následovali. Údajně Obama to možná, na to možná přistoupí, když já jsem k tomu skeptický. Domnívám se, že bychom se měli pochválit a říci skutečně, že v letectví parlament a rada učinili dobré rozhodnutí. A my můžeme iniciovat zlepšení. To bychom měli vyzdvihnout. Mým hlavním problémem je stále to, že komise je nerozhodná. E, mám tu čest e, pracovat na zprávě pro tento výbor o, e, o dopravě. Je to zpráva, která se snaží vyřešit problematickou oblast, v většině, ve velké části parlament se mnou souhlasí, ale komise příliš váhá. Jsou například poplatky za využívání silnic. A komise ponechává na členských státech, zda tyto poplatky zavedou nebo ne. Jedná se o eh, euroznámky, eurovinity. Eh, dále se jedná o cenové mechanismy, které vedou k tomu, aby byly využívány moderní, voziva, moderní vozy a to efektivnější způsoby. Ale musí to platit také například na Maltě. Nemůžeme říci, že nechá, ponecháme na rozhodnutí členských států, státech zda to učiní nebo ne. A to platí také pro dalších, eh, další sektory, další odvětví, kde komise vůbec nic nedělá. Například v prosinci na návrh eh, komise k ETS a lodní dopravě, tam v této oblasti se vůbec nic nestalo. Já čekám také na to, že komise třeba eh, přednese eh, návrh na ehm, změnu u nákladní dopravy. Když totiž hovoříme o externích nákladech a potom eh, na... Potom se v tom nic nedělá. Domnívám se tedy, že komise se svými návrhy je nesystematická, nespravedlivá, a e, nedotýká se všech témat. A to, co bych chtěla říct ještě závěrem, je, že každá zpráva, vy jste na to také poukázala, je vždy časově omezenou zprávou. A v tomto ohledu závěry této zprávy, když se podíváme na současnou situaci, tak nejsou zcela přesné, protože e, v letecké dopravě máme pokles e, ve výši 30 až 40 a vzhledem k hospodářské mm, krizi, tam máme pokles například 15 až 20 e, v lodní dopravě. A musíme se podívat na to, zda tyto poklesy jsou smysluplné nebo nejsou. Na jednu stranu se e, můžeme těšit, že neexistuje letecká nákladní doprava, ale na druhou stranu to znamená, že e, nefunguje obchod, že poroste nezaměstnanost v Evropě, v Číně, v Japonsku, na Tajvanu. Co se snažím teď říci, je, že se musíme dobře podívat na skutečnou situaci a zamyslet se nad tím, co je hospodářsky rozumné a co můžeme učinit. Já se například domnívám, že ETS, tak jak to bylo provedeno v letecké dopravě, je přijatelné pro odvětví. Náklady na zácpy a eurovinety, to je nadměrné zatížení odvětví protože máme závažné problémy vůbec s tím zajistit pracovní místa. Musíme tedy toto téma životní prostředí a hm, dopravu nadále e, rozebírat, ale přál bych si, aby komise nepsala zprávy, ale aby postupovala integrovaně, systematicky. Aby e, byla, e, aby se neomezovala pouze na jedno téma. Pan Stockman?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 Honorable Jens. Pan Jensen. Thank you, Jim. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu velice stručnou otázku. Týká se to metodologie. Jak v těchto statistikách promítnete technologické změny, ke kterým dochází v jednotlivých druzích dopravy, například u silniční dopravy se toho udělalo hodně proto, aby byla vozidla energeticky účinnější a aby se úroveň částic, které vycházejí z vozidel, hodně snížila. Já pocházím ze země, kde má vaše agentura sídlo, z Dánska, a nedávno Úřady pro životní prostředí zveřejnily zprávu, ve které jsou statistiky v tom smyslu, že Námořní doprava v naší zemi odpovídá za víc znečištění než silniční odvětví. Samozřejmě to je specifická situace naší země, projíždí naší zemí spousta lodí, nicméně myslím si, že e, to souvisí se všemi a v podstatě to znamená, že musíme dát na agendu otázku znečištění z lodí. Nicméně vidíme, že u jiných druhů dopravy, například u silnic, změna technologie je pomalejší protože plavidla a vlaky v naší země vlaky, v naší zemi vlaky hodně znečišťují, protože jsou to dýzlové vlaky. Dělá se to velice pomalu. Takže jak do těchto statistik promítnete skutečnost, že dochází k technologické změně, tak když porovnáte do dopravy. Děkuji. Oui, euh, il y a une constante dans les statistiques des transports et dans la politique. Je tu jedna stále se vyskytující záležitost. Už po deset let zhruba v dopravě se příliš nesnažíme, abychom zajistili méně masivní využívání osobních automobilů, nebo abychom nějak mm, racionalizovali užití automobilů. Spíše pořád budujeme silnice, takže kdo je na té straně, která vyhrává, jsou vždy automobily, nákladní doprava a pasažeři. Za 10-15 let jsme, mm, až budeme chtít, eh, aby eh, dopravní prostředky byly mnohem šetrnější životního prostředí, tak se nám to nebude dařit. Je třeba uvažovat o modálním eh, přesunu, ale je třeba o to, usižo, o to usilovat. Je to skutečně snaha, nebo je to jen takové zbožné přání? A z toho ještě vyplývá další věc. E, to je rozdělení kompetencí, což je velice důležité. E, ovšem, e, kompetence leží někde jinde, než bychom si přáli, zejména co se týče výzkumu. Je třeba, aby nám všechno bylo jasné ohledně vývoje a výzkumu, abychom byli schopni sledovat, co se děje a abychom pak byli schopni potvrdit výzkum eh, těch čistých technologií. Velice těžko se člověk bude eh, zříkat svého automobilu nebo nějaká firma těžko bude zavádět technologické normy. Nicméně máme nějaké projekce do budoucnosti, máme nějaké modely, které by stanovily, že automobily se budou vyvíjet tím či o ním způsobem? došlo k nějakým hm, hm, zásadním technologickým zlepšením, která by umožnila lepší využití automobilů, tedy i energii a snížení emisí? Děkuji. Lichtenberger. Mě Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Já se domnívám, že statistické materiály se na to můžeme, stala, můžeme se na ně celé chladně podívat a zamyslet se nad eh, důsledky. Za prvé, emise rostou Míra eh, růstu se nezmenšila. Ve statistikách se to zatím ještě neobjevilo, ale vzhledem k posílení hospodářské recese by mohlo dojít k poklesu. V současných měsíčních údajích nákladní dopravy to můžeme již pozorovat. Nicméně to je věd, to není řešení, které bychom si přáli samozřejmě. My si nepřejeme recesi, my chceme nové hospodářství, nový typ ekonomiky, která způsobuje méně emisí. Poptávka po dopravě, to je opravdu napínavé, to, o čem jste hovořila. To potřeba eh, managementu, je to zcela zásadní otázka, kterou se musíme zabývat. A podle mne eh, půjde jednoduše o to se ptát, jaký podíl práce na výrobě je důležitá a jak můžeme toto regulovat. Není to vůbec jednoduchý úkol, protože to nelze nařídit. Nejsme v diktatuře, ale měli bychom eh, využívat faktory push up pull Eh, jako pozitivní vidím to, že eh, se znovu hovoří o problematice PM10. Zaznamenali jsme pokles, ale stále ještě to zatížení je velice eh, nad tím, nad hodnotou, kterou bychom si přáli. To znamená všechny města na pobřeží Eh, které jsou, ve, které, kde výtrvané správným směrem, tak mají štěstí, ale u ostatních tomu tak není. To znamená, potřebujeme ještě technická opatření nebo eh, změny v subvencích eh, paliva, protože se to samozřejmě týká dýzlu. Domnívám se, že u dopravy se musíme obecně podívat na to, že nejde o množství z kterého by vyplývalo, že je zde obrovská doprava a to znamená, že to hospodářství je vynikající, ale jde o kvalitu. V současné době eh, klesá zatížení u nákladních vozů. Tam je celá řada zlepšení, to je také určitý faktor. Musíme tedy zvýšit, zlepšit kvalitu, účinnost. Musíme zvýšit účinnost. Ale musíme se také podívat na to, jaký je podíl práce a jaký podíl práce je smysluplný za určitých podmínek. To, co eh, mě napadlo a to, co jste vyzdvihovali, byla informace pro cestující ve veřejné dopravě. Tam eh, je veliký prostor pro to, abychom něco dělali. Eh, je podle mě dobré využívat veřejnou dopravu ale eh, v mnoha městech je ještě otázkou, jak to funguje, eh, kam to jede, proč a proč něco někam nejde. To jsou tedy otázky, s kterými jsme neustále konfrontávány. Musíme tedy eh, zajistit lepší informační systémy a to je výzva pro informační technologie. Pokud se nám to podaří, tak budeme mít mnohem, nebo lidé budou mnohem ochotnější využívat veřejnou dopravu. Já se totiž domnívám, že mnozí nevyužívají autobus nebo železnici, protože neví, nechápu, jak fungují nové stroje. V Německu, v Rakousku, v Belgii, ve Francii jsem už eh, se setkala s, se staršími lidmi, které, kteří stáli před eh, automatem a nevěděli, co si s tím počít. A tam potřebujeme obrovské zlepšení. Důležitým bodem Eh, přestože to vypadá jako drobnost, ale pro každodenní život rodiny je to velice důležité. A je to to, o čem jste hovořili, a sice eh, doprava dětí do školy. Toto je komentář k finanční krizi, to, co jste teď zaslechli. Eh, doprava dětí do školy. Podle mne to bude stále více úkolem matek a otců, aby dopravili své dítě do školy nebo do školky předtím, než jedou do práce. A podle mne to je vývoj, který není eh, zrovna žádoucí, protože děti se za prvé vůbec již nepohybují, ale za druhé eh, hlavním důvodem je bezpečnost. Rodiče mají strach o bezpečnost svých dětí a zde musíme něco učinit. Poslední bod Technika jako způsob řešení, to sice není eh, jediným způsobem, ale inteligentní logistika a eh, management musí jít ruku v ruce. Doprava neznamená vždy blahobyt, ne každý region z toho má prospěch. Především ti, eh, kteří jsou těmi, kterými se pro, jenom projíždí, tak nesou největší škody. Děkuji. Byla Jala Sender. Paní Jala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem vám poděkovat za prezentaci a také vás chci požádat o odpověď na následující otázky. Jak vaše agentura eh, uvažuje o dalších možných řešeních a hodnocení v globálním rámci dopravy? My se zabýváme dopravou, evropskými statistikami, ale pak, když přijde řeč na eh, konkurenceschopnost a účinnost, eh, tak se musíme porovnávat s globálním trhem, zejména když se hovoří například o eh, splodinách pro lodní motory. A pak je třeba se odvolávat na mezinárodně nebo globálně platné normy. E, spolupracuje nějak na tomto agentura? Bere to v potaz? Pokud je příliš mnoho nároků na určité odvětví průmyslu, e, pak e, podnikatele raději podnikatelskou činnost vzdají, protože je to pro ně příliš náročné třeba zvažovat mnoho dalších kontextů, například vedoucí úloha EU v technologiích nebo eh, různé globální kontexty standardů a podobně. Můžeme nějak stimulovat eh, dopravu, aby využívala nové technologie, Toto všechno nacházíme i ve statistikách, nebo tedy mm, nacházíme východiska k těmto myšlenkám i ve statistikách, protože emise narůstají méně po nějakou dobu. A z toho plyne, že doprava je účinnější. Takže by bylo vhodné čas od času publikovat nějaký text, který by podnítil firmy k tomu, aby investovali. A to tak, aby podniky nestratily svou konkurenceschopnost, aby naopak posílili. A je třeba dosáhnout té nejlepší účinnosti těmito investicemi. Co se pak týče výhledu do budoucnosti, co můžeme udělat například, abychom byli schopni eh, spočítat účinnost opatření, která připravuje komise. Například klimatický balíček se zaměřoval na snižování využívání fosilních paliv. A to prostřednictvím diversifikace, využívání alternativních energií až po 10 A dlouho se diskutovalo o biopalivech. No Hovořilo se o potřebě e, změnit způsob, kterým se vyrábí biopaliva. Hovořilo se také o nutnosti zajistit e, potraviny. A pak je tu další téma, to je euroetiketa, euroznámka. Původně se hovořilo o tom, že takto má být ulehčeno dopravě, ale teď se zdá, že i na základě textu komise takováto opatření k danému cíli nemusí nutně vést. Co tedy můžeme udělat? Můžeme navýšit třeba mm, různá nová opatření, městskou mobilitu a podobně jaké další, jaká další opatření můžeme přijmout pro, udržitelný, eh, pro udržitelnou dopravu v budoucnosti. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mm, am eh, o intervenție lungă, vreau doar să pun câteva întrebări. Eh, aș dori să ne spuneți... Děkuji, pane předsedo. Já nechci využívat příliš mnoho času, nicméně mám určité otázky. Rozhodně pokud je o to, jak se plánuje městský rozvoj. Jaké má v tomto smyslu agentura plány? A jakým způsobem chcete dopravu zahrnout právě do městského plánování? Já myslím, že bychom měli věnovat větší eh, pozornost železniční dopravě a nejenom eh, vysokorychlostním vlakům, TGV, ano, ty jsou sice důležité, ale členské státy musí také modernizovat existující infrastrukturu, nejenom stavět eh, vysokorychlostní tratě. aby byly rychlejší a účinnější i stávající železniční sítě. Kdybychom měli účinnou železniční síť, umožňovalo by to lidem mnohem rychleji se přesunovat z místa na místo a také mnohem účinněji. A já myslím, že eh, tím by se také potom zvýšilo využití těch vysokorychlostních vlaků TGV. A potom, pokud je využití námořních a vnitrozemských vodních cest, tam je velký potenciál a nevyužívá se. Například přístav na Dunaji. Já myslím, že se musí využít a může se využít, aby se lépe využíval. Ehm, ehm, na Dunaji se dostanete, přes Dunaj se dostanete až na Černé moře. A to se dnes dostatečně nevyužívá. A samozřejmě musíme také povzbudit intermobilitu a intermodalitu, abychom omezili dopad na životní prostředí. Takže musíme inteligentním způsobem využívat všechny druhy dopravy, vylepšit logistiku a to jsou hlavní věci, o které bychom se měli zajímat při plánování dopravy v budoucnosti. Abychom měli dobré logistické systémy, které přispějí k omezování zácpy, čekací doby a také znečištění. Děkuji between ten... Máte asi tak 10 minut. Pět minut navíc, abyste se pokusila vypořádat se se všemi těmi otazy. Děkuji, Paula. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím odpovědět na co nejvíc otázek v této době. Velice dobře jsme si vědomi toho, kdo ještě přispívá ke skleníkovým plynům v celé Evropě. A jenom abych vás uklidnila, pokud je o aktualizaci informací. Příští měsíc zveřejníme poslední údaje o skleníkových plynech a jejich emisích a bude to patřit k té zprávě, která půjde do rámcové úmluvy OSN. Takže uvidíme, jak přispívá doprava a pak se také zamyslíme nad tím, jaký je dopad i té mini recese z loňského roku a jaký je dopad finanční situace na tyto emise. Bez pochyby se to snížilo, ale pochybuju o tom, že nastala nějaká systémová změna. Takže to, co říkáte o domácnostech, ano, jistě, to říkáme pořád. A rozhodně bych zdůraznila to, že 40 elektřiny, využití elektřiny, je právě v domácnostech. Takže tam nás čeká hodně práce. I když teď jsou v centru pozornosti ostatní skupiny, nicméně. Samozřejmě bychom chtěli podpořit naše kolegy v komisi i ostatní, pokud je o to, že potřebujeme, aby ETS zahrnovaly dopravní odvětví. Neříkám, že jde o stejné podmínky pro všechny, ale rozhodně potřebujeme, aby tam bylo mezinárodní letectví a doufáme, že se nám ostatní podaří přesvědčit k tomu, aby se k nám připojili. Námořní doprava, ano, všechny tyto prvky musí být součástí celkového balíčku, o tom není pochyb. A budeme doufat, že v rámci příprav na Kodaň přesvědčíme i další kolegy, aby se k nám připojili. Je to naléhavé, je to nutné. Takže uvidíme, co se s tím dá udělat, co dokážeme společně. Ale chci se vrátit k námořní dopravě, to je zvlášť zajímavé, ať už jde o krátké vzdálenosti nebo o přepravu kolem Evropy. Mezinárodní námořní organizace je v obtížné situaci, protože je pod tlakem, aby předložila nějaký balíček. Ale podle nás je naléhavější řešit také emise síry, protože to má také dopad dusíku protože to má také dopad. Ty koridory, to je jedna eh, z výhod, když to budeme řešit předem, budeme mít zdravotní inspektory. Upřímně řečeno, pak země jako Nizozemsko možná nebudou splňovat požadavky podle nových směrnic NOx. Ale také u síry, protože některé země už teď mají problémy s určitými úrovněmi částic PM10. V některých městech málem ty limity nenaplňují a bude to skutečně velký problém. Takže rozhodně u námořní dopravy bychom mohli přispět, aby také země splnily své ostatní závazky. Pokud je o dopad na obchod, já toto neberu v nějakém prioritním pořadí, prostě v tom pořadí, jak ty otázky zazněly. Jasně, tady můžeme určité věci na vnitřním trhu udělat. Například v té diskuzi o kapotáži. Přestože nemáme nějaká pevná čísla, solidní údaje, jasné, že je to někde mezi jedním až deseti procenty, pokud jde o ztráty z toho, že převážíme prázdné kontejnery. Takže pokud bychom skutečně mysleli vážně to, že chceme vylepšit účinnost dopravního systému, muselo by to být také něco, co budeme řešit, protože přeprava vzduchu, abych tak řekla, v krabicích rozhodně není účinná věc. Možná, že někde je ten vzduch eh, čerstvější než jinde dobře, ale účinnost můžeme zvýšit ve všech různých oblastech. Takže já vždycky říkám, že nemáme jedno jediné řešení. Jde o to, abychom vyřešili každou součást systému, která si žádá naši pozornost a rozhodně pozornost tohoto výboru. Takže pokud jde o obchod, jenom když vylepšíme interní účinnost toho, jak přepravujeme věci, musí patřit k celkovému řešení. Kvalita a účinnost vozidel. A to souvisí s tou otázkou o údajích. Vždycky se na to díváme zpětně. Takže i když víme a očekáváme, a k těm budoucím studiím se dostanu, když se podíváme zpátky, vidíme výsledky, abych tak řekla, případných výsledků v oblasti efektivity a pak se k tomu vyjadřujeme, jako třeba tady. Takže na základě různých evropských standardů, 3, 5, možná 6 a tak dále, prostě něco očekávám, ale až se to zavede, tak uvidíme, jestli skutečně tyto věci mají nějaký dopad. Takže to, co vám ukazujeme v této zprávě, je historický obrázek toho, jestli tento technologický pokrok znamená nějakou změnu, nějaký rozdíl. A jak už jsem říkala při své prezentaci, samozřejmě bohužel můžeme vylepšit ten konec, ten výstup, ale pokud ten spotřebitel rozhodne, že se nerozhodne, že něco také udělá, tak tím v podstatě podkopáváte celkový výsledek. Ale jednu věc bych vám řekla, já často mluvím se zástupci automobilového průmyslu, s jejich předními zástupci. A teď se dostáváme k, tomu budou, k té budoucnosti, k zeleným pracovním místům a tak dále. Protože je tady problém, když mluvíme o automobilovém průmyslu a počtech osob, které jsou zaměstnány přímo či nepřímo, každý desátý, každý šestý, záleží na tom, o kterou zemi se jedná, o kterou zemi se jedná. Prostě to, jak stavíme automobily, jak konstruujeme automobily, nám má zajistit bezpečnost na silnici. Jezdíme rychle, chceme těžká vozidla, aby nás chránila v případě havárie. Takže jsme viděli, že vozidla jsou stále těžší, co se týče hmotnosti, aby nás chránila. Samozřejmě to znamená, že potřebujeme ocel, potřebujeme hodně těžkých materiálů a některé firmy teď začínají měnit materiály, ale když se podíváme na inovace, které jsou připravené, jeden z důvodů, proč nemáme například utvářené nebo tvarované materiály, látky a tak dále, a toto souvisí s těmi zelenými pracovními místy, protože pracovníci jsou vyškoleni tak, aby svářeli. Jsou to lidé, kteří dávají dohromady ta auta, která máme teď. Takže například v tom Obamově balíčku uvidíte, že je tam přímá investice do rekvalifikace, aby lidé stavěli automobily budoucnosti a ne, aby vyráběli dnešní automobily. A to znamená, že musíme být schopni zvládnout nové materiály v těch továrnách jako takových. To nesmíme přehlížet v diskuzi o evropských fiskálních balíčcích, o zelených pracovních místech, vytváření nových příležitostí, což má také výhody pro životní prostředí, ale zároveň by nám to zachovalo stejnou zaměstnanost. Pokud jde o to, co můžeme udělat o údajích nebo s údaji a modely, já myslím, že agentura má velice dobrý pracovní vztah s Eurostatem a s řadou dalších agentur i s lidmi z odvětví a také s celou řadou různých dopravních skupin. A tak získáváme řadu informací. Ale pořád víc jsme se zapojovali do toho, abychom se pokusili vymyslet nebo zjistit, jak bude vypadat budoucnost, včetně toho, že zavádíme určitá omezení z hlediska životního prostředí. Takže pokud chcete naplnit cíl 2020, pokud chcete nulovou uhlíkovou ekonomiku a tak dále a tak dále, samozřejmě problém spočívá v tom, že doprava obecně řečeno je někde až na konci pokud jde o emise skleníkových plynů. První cíl bude elektřina a výroba elektřiny. A pak přijdou další věci, domácnosti a tak dále. A doprava je někde až třetí nebo čtvrtá v pořadí a zemědělství a tak dále. Takže samozřejmě není tady motivace ke změně, není tady motivace k tomu, abychom si stanovili cíl pro pět, pro šest let, abychom provedli reformu dopravního odvětví. A to je jedna z těch otázek, až půjdeme dál, jak bude vypadat dopravní infrastruktura, zelená infrastruktura v Evropě s elektrifikací pro města, s větším počtem vodních cest, s většími možnostmi a tak dále. Není tady žádná motivace teď v celé řadě těch balíčků na pomoc dopravě, na pomoc tomu, aby doprava přispěla ke splnění cíle 2020. A já musím říct, když se zeptáte ve většině zemí, když se podíváte na jejich plány, ve směs je to zaměřeno na výrobu energie, elektřiny a ne na dopravu. Tak se na to tedy dívám já, zamyslete se nad tím, ale myslím, že uvidíte v těch balíčcích, až bude, je budete mít na stole, že tak to vypadá. Takže já bych na to odpověděla? Já myslím, že bychom se měli znovu zamyslet nad tím, jak budeme postupovat s těmi zelenými balíčky pro infrastrukturu a pokud chceme skutečně postoupit od 50 nebo 50% snížení do roku 2050, skutečně musíme mluvit o podstatných změnách v infrastruktuře, o využití obnovitelné energie a nadbytečné energie pro elektrifikaci ve městech. Pak jsou tam samozřejmě výhody z hlediska znečištění, hluku a je šance, že řada z nás, vzhledem k tomu hluku, který máme, má statisticky nejmenším o měsíc kratší život, pokud ne o víc. To jsou prostě fakta, taková je realita dnešní dopravy. Ale tak to být nemusí. Toto je možná poslední zasedání tohoto výboru, na kterém budu. A já na vás chci apelovat. My to můžeme napravit. Není nutné, abychom měli těžká vozidla, která na našem Prahu emitují znečišťující látky. A rozhodně tomu nemusíme vystavovat naše děti. Takže taková myšlenka na závěr. Ta řešení máme, modely máme, jde o víc než politickou vůli, ale já myslím, že kdyby měl průmysl opravdu důrazné vedení, tak by se tomu věnoval, aby se doprava dostala do energetického klimatického balíčku. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Myslím, že nehledě na to, že jsme věnovali této diskuzi jen hodinu, Podařilo se nám získat velký počet různých údajů a samou, mm, pochytit eh, samou podstatu našich problémů. A to je téma, kterému se budeme muset věnovat v dalším funkčním období v tomto výboru. Naše instituce bude nepochybně nadále spolupracovat s vámi a jsme vám vděční za eh, vaše úsilí a přejeme vám, abyste stejně úspěšným a účinným způsobem mohla pracovat i nadále. Můžeme přejít k poslednímu bodu pořadu jednání naší dnešní schůze. Je to také poslední bod pořadu jednání schůze té tohoto výboru, alespoň po formální stránce. Přestože je pravděpodobné, že to o čem budeme hovořit v následující hodině, nás eh, možná donutí k tomu, že budeme ještě muset na něčem pracovat jako výbor příští týden. Eh, budeme se zabývat eh, přidělováním letištních časů. Čeká nás výměna názorů. Na předchozí schůzi 16. března se výbor touto problematikou již zabýval. A jak víte, máme před sebou návrh, který byl vytvořen za velice eh, naléhavých podmínek. Možná, že to bylo až příliš naléhavé. Týká se to chování leteckého průmyslu, jejich postupů. A počínaje včerejškem, protože včera začala letní sezána 2009, která je předmětem pravidel, o kterých hovoříme. Víte, že komise navrhla dočasně odložit z důvodu hospodářské krize pravidlo odebrání nevyužitých časů, use or lose it, které umožňuje Mm, prosím vás, vzadu. Já se omlouvám, ale omlouvám se, promiňte. Děkuji. Allora, suspendere. Eh, odložit tedy eh, pravidlo eh, ztráty nevyužitých časů, odebrání nevyužitých časů, které umožňuje leteckým společenstvím využít jejich právo, zachovat si letištní časy na které mají právo. Jestliže se jim nepodaří je využít, alespoň z 80 času, pro které jsou přidělené. Pokud tedy spletecká společnost eh, během sezóny nevyužije alespoň 80 eh, přidělených letišních času, tak eh, o ně přijde. A jak víte, potom tyto ztracené časy jdou do mezinárodního půlu. Důvodem, proč komise zdůrazňuje tento problém je objektivní hospodářská krize, uprostřed níž se nacházíme a nejsme schopni eh, říci, předvídat, kdy krize skončí. A komise již použila toto opatření dvakrát po eh, teroristických útocích ve Spojených státech a 2003 eh, v případě epidemie SARS která zasáhla letecký průmysl. Návrh komise se skládá ze dvou částí, jak víte. Byli zde o rozhodnutí odložit toto pravidlo, nebo uplatňování pravidlo, to znamená nehledět na výsledky až do roku 2010. To znamená, letecké společnosti budou mít právo používat e, stejné letišní časy, které měly až do posud. A kromě toho komise navrhuje také, aby letecké společnosti, nebo aby bylo možné mm, postupem komitologie využít stejné opatření pro zimní sezónu. V případě, že hospodářská krize bude pokračovat. To je tak asi v jádru obsah návrhu. My jsme se již rozhodli jako výbor, že se budeme snažit učinit co nejvíce, abychom pomohli mm, a abychom mohli jednat rychle, vzhledem k tomu, že ta situace je naléhavá. A rozhodli jsme se tedy, že uplatníme pravidlo 43, druhý odstavec jednacího řádu parlamentu. Toto pravidlo umožňuje, že po 16. Eh, březnu, po té, co jsme vyslechli eh, vaše příspěvky, určitě jste měli čas se nad tím zamyslet, o věcech, které byly, o kterých jsme hovořili 16. Tak podle tohoto pravidla musíme učinit závěry na základě této diskuze a v případě potřeby ehm, vytvořit na základě těchto názorů pozměňovací návrh pozměňovací návrh eh, k návrhu eh, komise a to do tohoto dnešního večera, to znamená do 31. března. Dostanete tedy návrh, který bude výsledkem naší dnešní eh, diskuze. Jak víte, toto pravidlo předpokládá, že eh, členové výbore, výboru mají 21 dnů čas a během této lhouty pokud by eh, nedošlo k žádné reakci, to znamená, je to mlčením se nepřímo vyjádříte k návrhu, tak návrh automaticky přejde do pléna. A pokud tomu tak není, pokud 10 členů výboru, což u nás je 6 členů, by eh, se vyjádřilo, že nechtějí eh, přijmout návrh, pak tento, o tomto návrhu se musí hlasovat v tomto výboru. A po hlasování o tomto. Jediné tedy omezení je, že eh, máme pozměňovací návrh, které můžeme učinit, aniž bychom eh, znovu zahájili diskuzi eh, mezi komisí a mezi plénem. To, aby všem byl jasný význam Eh, nemusíme plně souhlasit eh, s návrhem, samozřejmě jsou zde různé názory. Komise předpokládá, že se bude hlasovat, protože zde je ta možnost hlasování. Ale A chtěli bychom mít případně 22. dubna ve Štrasburku na plenárce, pokud eh, bude ta potřeba, tak možná, že budeme jako výbor ve Štrasburku mít mimořádnou okolnost, a může se stát, že budeme hlasovat o tomto návrhu. 22. 22. dobra. Ve Štrásburku. To je postup spolurozhodování. E, nezáleží to jenom na nás. Ať již je návrh jakýkoliv, tak my se musíme e, shodnout na názorech a rady. Je to společné rozhodování to dává smysl, tak eh, abychom dosáhli schody v prvním čtení. Pokud se nám nepodaří dosáhnout schody v prvním čtení, to znamená 4. 5. května, je jasné, že poté, co parlament se zavře, tak eh, je na následujícím parlamentu. Budeme muset odevzdat naše karty někomu jinému a bude na našich nástupcích, aby o tom rozhodli. Pokud je o mě, tak já osobně se plně angažuji. Jsem přesvědčen, že mám podporu vás všech a že se nám podaří najít řešení. Uděláme tedy to, co děláme běžně. Mohu také říci, že jsme již dosáhli schody, můžu-li to tak říci. Dosáhli jsme souhlasu s českým předsednictvím, uvidíme se pozítří po naší schůzi. Včera Mm, vy všichni už máte nějaké informace o tom, co se stalo v radě, ale upřímně řečeno, mě to teď až tak nezajímá, protože se tím začnu zabývat až tehdy, kdy pochopím, jaká je situace v parlamentu. Ale druhého se setkáme, budeme mít tři týdny čas, abychom našli vzhledem k 22. dubnu, případně na plénu, abychom našli tedy řešení. To je obsah a postup, a kterým se musíme řídit. Eh, na bázi, na základě právě obdrženého návrhu se zdá, že poměrně rozumný a obvyklý postup se ukázal jako mm, poměrně komplikovaný, přestože se to tak nemusí zdát. A právě z tohoto důvodu jsem upřednostnil, a samozřejmě to nebylo těžké, prezentaci z ehm, zainteresovaných stran. Tento týden jsem se snažil pochopit a chtěl bych se podělit s vámi o názory a o dojmy, které jsem získal. Je to pouze stručná zpráva, kterou vám rozdám, jakmile bude hotová. Pracujeme za poměrně mm, mimořádných podmínek. Jaké jsou zájmy ve hře? Jsou samozřejmě rozdílné. Jsou legitimně rozdílné. Jádrem problému je skutečnost, že eh, rozlišení mezi zájmy řekněme, mezi Network Airlines a mezi Legacy Airlines, tedy mezi leteckými společnostmi, které jsou, dejme tomu, mají větší historický základ, jsou to zavedené společnosti a dále letecké společnosti point to point, tedy které, které provozují pouze přímé lety. Na jedné straně tady jsou společnosti, které mají velkou část letišních časů a ty, které jich mají méně. To je první rozlišení. A v této chvíli mají různé spojence na letištích samotných. A to nám ukazuje, že to jsou určité rozdíly v místním chápání oproti situaci, jaká to byla před 7, 8, 10 lety. Velké letecké společnosti nějakým způsobem se identifikovaly, protože to byly takové zvykové společnosti, například Air France znamenalo Paříž a tak dál. British Airways se říkalo, že má své domovské letiště Londýn, Heathrow a podobně. Ale dnes už to tak není. Tam, kde letiště spolupracuje s více leteckými společnosti, má samozřejmě zájem na tom, aby eh, tato situace byla diversifikovanější. Takže tak to vypadá tedy z geografického pohledu eh, situace. Co se týče tedy těch eh, leteckých společností, které mají celé sítě letů a pak ty další, které mají jen dopravu z určitého bodu do jiného bodu, nemají tedy celou síť, tak je tu mm, věc, na kterou jsem přišel v posledním týdnu, a to je velice e, zajímavá věc, se kterou přišli sami cestující. Cestující typicky z těch eh, leteckých společností nebo z těch destinací, které by mohly být nejvíce ohroženy v nějakém případě. Buď v případě, že všechno bude zmraženo, anebo v případě, že nic nezmrazíme. To znamená, že tak se buď změní nebo nezmění pravděpodobnost, že zde bude nějaké spojení mezi dvěma městy, řekněme tedy regionální, které bude přesahovat eh, potřeby dané sítě. Já se budu snažit na tento problém podat nějakou e, odpověď, ale tento problém prostě vznikl, já jsem vás o tom chtěla informovat. Například, kdybych já byl majitelem letecké společnosti, e, která má e, která má velký počet slotů a nemůže je používat tak, jak bychom chtěli nebo jak bych chtěl mohu si také představit to, že bych je využil co možná nejlépe z pohledu mé společnosti a to tak, abych eh, chránil eh, svoje zájmy, to jest, abych eh, ztrácel co možná nejméně. Je tedy možné, že pro mne Eh, bude vhodnější, abych leto, letecký čas, který budu mít na letišti, využil místo toho, abych letěl do málo využívaného eh, místa eh, na odlehlé, v odlehlé části mého vlastního státu, abych tedy tento letištní čas využil k letu do destinace, která bude lépe vytížena. Ale může se stát, tedy, že ty letecké společnosti, které eh, spravují určité letecké sítě, eh, budou ochotny omezovat eh, lety na určitá odlehlá místa, která nejsou, lety, které nejsou patřičně zaplněny. To se může například pro Air France, která bude letat například do Maďarska nebo někam jinam. Je samozřejmé, že v tom případě z Paříže zruší spíše tedy let do Maďarska než let do Tokia. A pak se může stát, že ať už přijde kdokoliv, eh, může mít takovéto pokušení. Konečně se tedy podaří nějaké firmě využít tento letišní čas, který nebude využit eh, tou starou leteckou společností a bude si později chtít tento letišní čas podržet. To je takové pokušení. Takže já jsem se snažil číst text z tohoto pohledu. Jak se nám může podařit v kritické situaci pomáhat eh, a chránit eh, nejen leteckým společnostem eh, proti jiným leteckým společnostem, a jak leteckým společnostem umožnit, aby fungovaly a jak prospět spotřebitelům, tedy cestujícím. Stanoviska jednotlivých aktérů jsou poměrně hmm, jasná. Samozřejmě, že letecké společnosti, které mají své letecké sítě, říkají, že evropské společnosti jsou znevýhodněné oproti leteckým společnostem z jiných částí světa, protože ve Spojených státech, v Číně, Indii, Japonsku e, dostali nějakou podporu finanční, zatímco my to neumožňujeme. Neumožňujeme pomoc ze strany státu ale takto bychom našli nějaký nepřímý způsob, jak těmto leteckým společnostem pomoct. Protože se může stát, že člověku, který je vyhladovělý, eh, poskytneme pokrm, který mu způsobí potíže, protože má příliš slabý žaludek. A proto bychom měli zasahovat tak, abychom tyto problémy nespůsobili. Letecké společnosti, které fungují v Evropě, by tedy mohly od nás získat podporu tímto způsobem. Jak už jsem řekl, letiště se navíc dívají úplně jinak. Prohlašují. Proč bych měl, když uvedu opět tento příklad letu z Paříže prostřednictvím Air France. Proč bych nemohl, eh, říká si letiště, udělit tento eh, čas odletu nějaké jiné letecké společnosti, která stojí ve frontě a čeká, až se tento eh, čas uvolní? Ale já na to namítám pozor, počkejte, protože to je krize. A teď v této krizi se může stát, že tu nebude takovýto seznam leteckých společností, které čekají na daný slot. Ale i kdyby tu byla takováto fronta čekajících leteckých společností, eh, musíme uvažovat o tom, že je tu celosvětová globální krize. Když já tedy jako letiště se mám zříct síťové letecké společnosti, která se rozhodne, že už nevyužije svůj slot, a je tu jiná letecká společnost, která by chtěla využít Eh, tuto možnost odletu. Tak se potom stane, že nakonec letiště by podporovaly letecké společnosti, protože ty letecké společnosti nejsou tedy přímo podporované státem, ale vlastně by byly takto podporovány eh, letištěm, což se samozřejmě letišťům, letištím nelíbí. A to by nám také působilo potíže. Už se blížím k závěru. Jak dopadly konzultace do posud? Myslím, že je zcela nepochybné, že je tu krize. Ale tentokrát krize je jiná než v letech 2001 až 2003. Není to specifický rys letecké přepravy. Je to krize po všech stránkách. Není tedy možné, abych se snažil zachránit jedno odvětví na úkor ostatních, protože buď je mohu zachránit všechny, nebo se to rozleje všude. Mohli bychom tedy žádat zbytek světa, aby pomohl nějakému eh, odvětví po eh, takové události, jako bylo 11. září anebo SARS. Ale eh, ve stávající situaci velice těžko protože letiště eh, v této situaci nechtějí podporovat letecké společnosti. Za druhé, důležité je, že nemůžeme předpokládat, jak krize dál bude pokračovat. My to nevíme. My jsme věděli, že v předchozích obdobích krize byla pouze dočasnou záležitostí, třeba v případě eh, choroby SARS, ale teď eh, může dojít k tomu, že narušíme i ten zbytek trhu, který ještě funguje v daném odvětví, což je nebezpečné. Za třetí, bohužel globální krize není jediná krize, která nyní probíhá, protože je tu celá řada dalších krizí, které se týkají jednotlivých firm, jednotlivých odvětví. Víme, že tu jsou různé letecké společnosti, které mají závažné problémy. A teď jsme v období, kdy dochází eh, ke komplexní restrukturalizaci celého odvětví leteckého průmyslu a eh, letecké přepravy. A proto je třeba revidovat stávající situaci. Měli bychom tedy bedlivě rozvažovat, jaké řešení zvolíme. Především bychom se neměli věnovat jen těm největším leteckým dopravcům, ale také eh, cestujícím, protože na ně to bude mít každopádně dopad. A proto si myslím, že třeba rozlišovat mezi možností uchovat dané proce, pardon, tuto možnost eh, slotů, jedině v případě, že nikdo jiný nebude schopen nahradit danou leteckou společnost. Ale vzhledem k tomu, že je tu celá řada protichůdných eh, zájmů, Musíme se tázat na další věci a já se teď také tážu vás. Mm, například, mohli bychom eh, zjednodušit respektování jednotlivých pravidel ze strany společnosti, například eh, změnit eh, distribuci času. Ne 80-20, ale 75-25 nebo 70-30 a to takovým způsobem, že bychom započítávali situaci krize. Za druhé, je zjevné, že pohled ze strany pasažéra je takový, že potřebuje chránit své zájmy. Například letecká společnost prohlásí, že nebude létat z Paříže do Montferrand. A je ale třeba zjistit, jakým způsobem lze dosáhnout eh, zachování této linky. Takže, aby eh, letecká společnost, která například se rozhodne, že obnoví tento let, tak aby si pak nemohla dělat vše, co ji napadne. Například, eh, aby musela po určité období poskytovat danou letovou linku. Musíme se tedy snažit nějak skloubit eh, všechny různé zájmy, protože pokud eh, se o to nebudeme snažit, musíme si tedy brutálně rozhodnout, které zájmy podpoříme a které hodíme přes palubu. A prozatím skončím a předám slovo vám. Pan Jarzembovský. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Uvedli jste různé zájmy v této hře mezi určitými typy lidským společností, mezi eh, pasažéry, letišti a tak dále. Není již zapotřebí žádný další komentář. Um, definovali jsme jasně postoj, pokud je o zvážení různých zájmů. My ve eh, větě 3 nebudeme souhlasit s neustálým prodlužováním. Eh, moje frakce je toho názoru, že vzhledem ke krizi eh, by měla, pravidla, měla komise pravidla vysadit. Potřebujeme ale další diskuzi, potřebujeme eh, rozhovory, už jsme vedli rozhovory a hovořili jsme o 80, 70, 35, co různá čísla k ničemu nevedou. My chceme na 6 měsíců, je už sice příliš pozdě, ale chceme jasný postoj na 6 měsíců. A moje frakce je toho názoru, že se bude řídit názorem komise, a to také proto, nejenom proto, ale také proto, že to je většinový postoj rady. Protože my jako parlament a rada se vydáváme stejnou cestou a chceme na 6 měsíců eh, pozastavit eh, a mm, rychle vyřešit eh, tuto záležitost letecké společnosti potřebují jasnou odpověď. Nemusí, nemůžeme se teďka vydat eh, cestou nějakého komplikovaného eh, řešení postupu. A moje frakce je tedy toho názoru, že bychom měli větu 1 a větu 2 schválit a větu 3 odmítnout. To je moje doporučení vám jako zpravodaji. A je to postoj, eh, většinový postoj mé frakce. Děkuji. Well, Pane předsedo, děkujeme za vaši zprávu. Minulý týden jsem, bych byl vám schopen dát pozici své skupiny, ale teď se to začalo vyvíjet. Takže, jestli mohu, za sebe bych řekl, že je zajímavé, že minulý týden, když jsme o tom mluvili, vypadalo to, že máme konsensus kolem toho, co říkáte. Ale už to tak není. Takže zřejmě došlo k něčemu radikálnímu v posledních třech nebo čtyřech dnech. Já se dívám na druhou stranu sálu a říkám si, George teď říká, že podporuje, jeho skupina podporuje pozastavení nařízení o přidělování letišních časů. V podstatě podporujete to, že opustíme tržní síly, 20 let jste nám kázali o tom, jak liberalizace letectví je ten správný způsob, jak by měla rozhodovat trh. Je to fakt? Je to skutečnost, nebo ne? Nevím, Georgi, jestli znáte fotbal, ale tak to prostě vypadá. Já si myslím, že dochází ke zkreslení trhu. Je to zkreslení trhu, které způsobí určité letecké společnosti tím, že vyvíjejí určitý tlak na své konkrétní vlády a členy. Někdo může říct, že to tak není. Dobře, dejme tomu. Já vám jenom říkám, jak to vidím já. Ale my teď opouštíme nebo při nejlepším pozastavujeme postupy na liberalizovaném trhu, abychom zcela nepokrytě někoho chránili. Znamená to, že budeme konzistentní a pozastavíme také liberalizaci poštovních služeb, měli bychom pozastavit liberalizaci železničních služeb. Je to stejný argument. Stejná hospodářská krize, George, oni jsou ve stejné krizi. Takže v čem se letecké společnosti liší od jiných odvětví průmyslu? I oni trpí hospodářským útlumem. Všichni jsou v krizi. Takže proč by měly být chráněny letecké společnosti, ale letiště ne? proč by letecké společnosti měly být chráněny, ale provozovatelé poštovních služeb nebo železnic, nebo co já vím kdo, výrobci energie, ne. Já si myslím, že toto pozastavení do, eh, povede ke zkreslení na trhu a zabrání to jiným leteckým společnostem v tom, aby využili nevyužité letistní časy. Podle mě letecké společnosti přijdou, řeknou, my jsme v krizi, musíte nám pomoct, ale nevzdáme se letišních časů. Chceme, abyste nám ten dort dali, ale zároveň ho chceme sníst. Němci skutečně zdůraznili ty případné dopady, zvlášť na regionální letiště. Věřte mi, vážení kolegové, ty první časy, o které přijdeme, nebudou v Paříži nebo v Tokiu, ne v Londýně nebo v New Yorku, ale první sloty, o které přijdeme, budou na regionálních letištích Nedělejte si iluze. A já spochybňuji to, jestli hospodářská situace pro letecké společnosti je tak hrozná, jak se říká. Protože tady jde o to, že chceme jakousi záchranu pro letecké společnosti na půl roku, ne kvůli terorismu nebo aktivní válce, ale protože kapitalistický systém volného trhu selhal a skolaboval a přinutil národní letecké společnosti, aby žádali o ochranu a neoficiální podporu ze strany státu. U některých těch společností je to tak těžké, ta situace je tak těžká, že skupují ostatní letecké společnosti v rámci krize. Já mám opravdu důrazné výhrady vůči pozastavení pravidla use it or lose it. A souhlasím s tím, co navrhujete vy, ale protože se zdá, že ostatní si to nějak rozmysleli v posledních dnech, tak asi musíme uvažovat o dalších možnostech. Za prvé, pokud nebudeme mít většinu u vašeho prvního návrhu, myslím si, že musíme stanovit přísné podmínky a možná, že to stejně musíme dělat v každém případě. Já bych trval na tom, že to pozastavení bude jenom jednou. Také bych řekl, že se to nedá opakovat po dva roky. Rozhodně vás tady mohu podpořit v tom, že když komise řekne, dejte nám pravomoci, když to budeme muset udělat zase na dalšího půl roku, tak to prostě uděláme přes komitologii. Rozhodně souhlasím s vaším názorem, že toto možné není. Komise chce začít dělat věci tímto způsobem. Dobře, tak ať se ucházejí o zvolení 5. až 7. června. A také bych trval na tom, abychom teď využili příležitost a podívali se celkově na ten systém letišních časů a udělali úplnou generálku. Úplnou generálku s tím, že bychom měli nový návrh, který by tento parlament zvážil. Každý, s kým mluvím, říká, že ten systém musíme přepracovat. A to je teď ideální příležitost. Pane předsedo, já myslím, že vy jste to udělal úplně správně. Já myslím, že postoj rady, slyším, že rada s tím bude souhlasit, ale je zatím ještě nesouhlasila. Protože když já zjišťuji, jaký je postoj rady, vidím, že tam proběhla jenom jakási orientační debata a některé členské státy, skandinávské například, by byly proti pozastavení toho pravidla use it or lose it. Takže to není hotová věc. Tak, jak si někteří z vás myslí. Já myslím, že tento návrh na pozastavení má umlčet některé letecké společnosti na úkor celkového leteckého odvětví. A já myslím osobně, Georgi, můžete si vzdychat, jak chcete. Naštěstí už nám zpívá jenom hodina a pak už nebudeme muset trpět vaši přítomnost. Nicméně, pane předsedo, já souhlasím s vámi, protože to je to nejlepší pro celý letecký průmysl, nejenom pro některé letecké společnosti. Honorable Sterks. Pan Uh, eh, ik denk dat wij niet de enige fractie zijn waar de discussie voorbij is. Ik denk dat... Eh, já se domnívám, že my nejsme jedinou frakcí, kde ta diskuze proběhla. Domnívám se, že i v ostatních frakcích ehm, budou probíhat ještě rozhovory. Ehm, stejně v mojí frakci to musíme ještě přeskoumat ale vůbec nesouhlasím s Brianem Simpson. a s tím, co řekl o kapitalismu, ale souhlasím s tím, eh, když řekl, že eh, váš postoj je rozumný. Ehm, Dali ten klidně, klidně tady vzdychy a diskutuj. Máme zde docela dočinění s velice rozdílnými zájmy a komplikovaným trhem ale podle mne to není bezprostředně, takže krize by byla krátkodobá. Krize musí být velice dlouhodobá a strukturální a já se nedomnívám, že bychom pak mohli eh, letiště donutit tomu, aby snižovali svou efektivnost, účinnost. A můžeme se samozřejmě dohadovat o procentních sazbách, trochu je snížit, zvýšit a tak dále. 70, ehm, 57, to už je jiná otázka, ale ehm, ten směr, který zvolíme, když řekneme, abychom snížili o něco eh, procentní míry, to míru využití, abychom dali dlouhodobé záruky. Eh, abychom neříkali, vyzkoušíme to teď na 6 měsíců a pak eh, to bude vše pryč. Musí se jednat o určitou dobu, kdy zajistíme, že ta služba bude poskytována, bude naplněna. Eh, určitě se o tom bude ještě hovořit v jednotlivých frakcích. Děkuji. Albertini. Eh, původní postoj byl velice podrobný a eh, já bych zde chtěl uvést některé kritické body. Souhlasím s názorem svého koordinátoru, pokud je o um, to, že se jedná o příhodnost, pokud je o revizi e, tohoto nařízení 93-95. 95-93. Přestože považuji za nutné, abychom vzali v úvahu některá specifika. Tato specifika se týkají celého systému leteckého průmyslu. Nikoliv pouze dopravců, ale jak již bylo připomenuto, také e, letišních systémů. Je pravda, že hospodářská krize je globální, týká se tedy celé společnosti, celé ekonomiky, nikoli pouze konkrétního odvětví. A může tedy být na místě, aby toto pozastavení pravidla use it or lose it bylo vzato v úvahu. Nicméně je zapotřebí zhodnotit některé konkrétní příklady. Eh, budu trochu podrobnější, abyste mě lépe pochopili. Existují některá letiště, na kterých neexistuje krize poptávky, ale eh, mají problémy spíše s krizí nabídky. Vysvětlím to. Například v některých eh, letištích mého města, Lináte Malpense, eh, dopravce mění svou síť ze strategického hlediska, kvůli strategickým důvodům, a nabídka je omezena nikoliv z důvodu nedostatečné poptávky na trhu, ale ze strategických důvodů eh, dopravcem. A možná, že to platí i pro jiné letiště, kde je poptávka, ale není dostatečně pokryta eh, vzhledem k chybějící struktuře samotného dopravce. Když tedy eh, se zamyslíme na touto úvahou, že existují letiště, na kterých dochází k omezení jejich kapacit z důvodu bezpečnosti nebo jiných důvodů, nebo například letecké společnosti mm, point to point, tak eh, způsob, jakým bychom mohli zachránit zásadu ehm, hospodářské soutěže, což je eh, podle mne kritérium eh, efektivnosti účinnosti trhu, tak zasáhnout za podmínek hospodářské krize by, nebo řešení by mohlo být zvážit pozastavení pravidla pouze na těch letištích, jejichž kapacita je saturována ta možnost zde existuje. Já jsem to i navrhl předsedovi, navrhl jsem pozměňovací návrh článku 10c. Jestliže eh, mi dovolíte, jedná se o čtyři řádky. Za účelem používání článku 10 koordinátoři letišť, eh, eh, kde mají asaturovanou kapacitu, akceptují, že dopravci Eh, mají na těchto letištích na letní sezonu eh, právo, na, pokud je o to řády roku 2010, aby jim byly přiděleny na letní sezonu eh, stejné letišní časy, jako byl v roku 2009. V roce 2009. Tímto způsobem se zachová obecný princip ochrany, mm, řekněme, mm, mm, kritických podmínek, za kterých fungují dopravci. A současně má spotřebitel možnost, že má k dispozici služby, je zde nabídka tedy a zejména, a zde navazují na připomínky kolega Simpsona, se e, letiště nedostávají do krize snížením e, poptávky. To by totiž vedlo k závažným problémům. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla připomenout to, že jsem byl eh, navrhovatelem tohoto nařízení. Eh, já považuji návrh komise za správný a chtěl bych říci, že vaše nabídka je bohužel z hlediska dopravy nesprávná. Nejdříve zde máme dopravní zájem a to je velice jednoduché definovat. Máme zde krizi a chceme, aby během této krizi Eh, aby nedocházelo k ekologickým ani ekonomickým nesmyslům. A eh, musíme zde mít eh, mm, určitý předpoklad. Máme zde určitou hodnotu letišních časů, protože komise již nesleduje obchod letiš, s letišními časy. To znamená, mají určitou hodnotu a lze s nimi obchodovat. Například letišní čas v Düsseldorfu stojí určitou částku nikdo nenechá dobrovolně nějaký slot ležet, ale velice rád ho prodá. To znamená, nekomplikujme to příliš. Každý tedy uvidí, že um, nechceme mít uh, prázdná letiště, nechceme mít letiště, které nemají žádné sloty, protože nejsou koordinovány. Nechceme zde žádné ekologické ani ekonomické nesmysly za takovéto situace, ve které se nyní nacházíme. A jedná se o velice výraznou krizi. Proč je návrh komise správný? Ehm, pozastavuje toto pravidlo, aby se trh mohl stabilizovat a nikoli destabilizovat. Protože trpí tím právě malé letecké společnosti, které jsou ekonomicky pod tlakem a nikoli velké letecké společnosti tyto přestojí. Váš návrh vypadá sice na první pohled správný a jako dobře míněný, to velice rád přiznávám, protože je určitě flexibilní, ale ehm, my tím riskujeme to, že zde otvíráme nový model a zde se jedná o jedinečnou situaci. A ten model, který máme, ten je pořád platný. A pokud si řekneme, že se nejedá o jedinečnou eh, situaci, tak můžeme diskutovat o tom, eh, že kdykoliv, kdy dojde eh, k nějakému výkyvu v, hos, v hospodářském cyklu, tak budeme zvažovat, zda pozastavit pravidlo 80-20, tedy těch 80% využití času. A, um, stejný příklad máme u nákladních vozů, kde neustále nediskutujeme o různých malých výkyvech. A já se domnívám, že jde, byl či nedorozumění. Já jsem tedy proto, eh, co navrhla komise, a my bychom neměli diskuzi příliš komplikovat. Jedná se o půl roku a eh, nejedná se o žádnou automatickou věc ani o nový model. My ještě nevíme, co to bude znamenat pro budoucnost. una precisazione. Primo... Chtěl bych něco upřesnit. Za prvé se nejedná o šest měsíců, ale o šest měsíců dalšího roku, příštího roku. To znamená, že teď mluvíme o době, která bude eh, až eh, za, za rok. A uvažujeme také o tom, že návrh komise zůstavuje do roku 2011, takže pořád ještě tu je čas na to, abychom se eh, dohodli. Jde o šest měsíců, které mají být garantovány pro příští rok. A za druhé, už si jen eh, dovolím tady eh, zdůraznit logickou linii. My nebudeme zasahovat nějakým způsobem, který by postihoval eh, trh, takže my prostě stáhneme stáhneme návrh, abychom nepokřivili situaci na trhu. Pan Jarzembovský. Pane Razembovský, já opravdu jsem trpělivý člověk, ale opravdu už ehm, mě ty nemístné poznámky začínají trochu jít na nervy. Jestli máte nějaké eh, potíže, tak mě to prosím vás sdělte přímo. Děkuji. Hi, Chairman. I'll just get back to the subject under discussion this afternoon. Um, first thing I want to say, though, is I find Brian's remarks absolutely amazing. Um, coming from a representative of the government in the UK that is pumping –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 Bon, d'abord, euh, je suis assez d'accord avec la tonalité générale de... Chtěl jsem říct, že úplně souhlasím s tím, co říkal Brian Simpson. Dochází to k obrovským rozporům mezi tím, co tu říkáme po deset let o liberalizaci slotů a volném trhu a potřebou pak na druhé straně všechno regulovat. Je pravda, že tu jsou ti, kdo mají zodpovědnost za revizi kapitalistického mezinárodního systému, ale já bych chtěl být eh, praktičtější a zaměřit se tedy konkrétně na eh, problém letecké přepravy. Brian už říkal, že se to také týká eh, nás. Ano. A já jsem konstatoval v poslední době, poté, co jsem tedy se konzultoval s dopravci? Des départs en vacances historiques. Došlo ke, eh, k historickému poklesu využívání přepravy, zejména pro eh, dovolené. A to samozřejmě postihuje i leteckou přepravu. Z tohoto pohledu se tedy musíme tázat, zda se budeme snažit toto odvětví zachránit a jakým způsobem. Eh, zda tedy necháme Eh, trh, aby, aby zabil toto odvětví, nebo aby si s ním jak naložila, nebo zda učiníme to tež, jako jsme učinili pro bankovní a finanční sektor. Eh, říká se, že komise nechce státní subvence. A proto se tedy stanoví eh, letištní časy a za všechno nakonec zaplatí letiště myslím, že bychom neměli proti sobě stavět na jedné straně letecké společnosti a na druhé letiště, protože jakmile se v potížích ostne jedna strana, tato, tato potíž se promítne i na tu druhou stranu. Neměli bychom tedy ponechávat stranou problémy letišť. nezáleží na tom, proč se rozhodneme, zda tedy pro myšlenku komise nebo Paula Kosty, ale jde o to, abychom se přizpůsobili situaci. Pokud si máme ponechat tu verzi 80-20, tak je to to, co říkal kolega Stockman. To znamená, že zůstanou zachovány ty nejzajímavější sloty a e, ty e, další pak budou e, uvolňovány. Každá společnost si ponechá ty nejcennější sloty, čím vzniknou závažné problémy. nebo pak tu jsou eh, otázky spojené s různými dopravními uzly, s velkými letištmi. Například chceme pozastavení eh, tohoto pravidla. Některá letiště a společnosti nebudou chtít fungovat jen tak na prázdno. Budou se stavit proti eh, takovému rozhodnutí. Já chápu že se společnosti rozčilují, protože je zjevné, že pokud letecká společnost má problémy, tak letiště také už cítí tyto problémy. My bychom se neměli zabývat jen leteckými společnostmi, ale i druhou stranou a především bychom měli jednat včas. Měli bychom takto využít naše parlamentní hrdost. Já mám svou parlamentní hrdost, hrdost poslance. A tento pa- parlament je opravdu hoden eh, evropské vlajky, nicméně měli bychom mít tu správnou viditelnost, která by měla, být, eh, měla by se také projevovat eh, v našich činech. Takže letecké společnosti by od nás měly mít jasné slovo. Nevěřím ani vteřinu na to, že by se krize eh, vyřešila nějak snadno, protože to není krize, jaká to byla po 11. září, nebo nějaká jiná předchozí krize. A proto se musíme rozhodnout, eh, jak s radou a především s komisí eh, se poučíme z této krize, jak budeme postupovat dál. Neboli Měli bychom společně s komisí sledovat, jak se vyvíjí situace dál a měli bychom možná i napravit eh, některá ustanovení, která mezi tím eh, budou přijata, protože se jedná o mm, takové tekuté písky. Eh, my sice můžeme připravovat nějaký návrh nařízení, a než, než se dostaneme k rozhodnutí, bude, bude říjen a mezi tím už skoro zapomeneme, oč se jednalo. My tedy potřebujeme sledovat situaci dál, monitorovat ji. Musíme vědět, zda opatření, která jsme přijali, fungují, zda fungují dobře. A také potřebujeme zprávu o letištích, o tom, jaký dopad má krize právě na letiště. A souhlasím s tím, že třeba jednat rychle. Já bych nechal návrh komise, jak je. Pascual. Sorry. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo, señor presidente, que no debemos desvirtuar el debate. Děkuji, pane předsedo. Neměli bychom opouštět terén, který jsme si vytyčili. Jedná se zatím o výměnu názorů na základě návrhu, který byl předložen komisí. Je to návrh, který má velice naléhavý a dočasný charakter. Je třeba řešit krizi, to je neodiskutovatelné, ale my bychom neměli hodiny a hodiny jen mluvit, to nebude k ničemu. Měli bychom zjistit, že je třeba zní tedy systém. A pak jde o to, že si musíme uvědomovat, že tento systém už je eh, částečně aplikovaný, jsou tu určité právní důsledky. Eh, je třeba zvažovat i to, že do celého systému jsou zapojeny i členské státy. Evropský parlament musí jen přijmout rozhodnutí o návrhu, tak jak byl předložen, a to je tedy moje stanovisko. My bychom bez výhrady měli přijmout eh, a podpořit návrh komise. Až skončí zmíněné období, je třeba zjistit, zda to mělo smysl či nikoli. Podle mne bychom se měli rozhodovat buď ano, či ne, protože jakýkoliv pozměňovací návrh způsobí jen další zmatek. Neměli bychom tedy opouštět terén, který byl předem vymezen, a měli bychom přijmout naléhavé opatření. Jsem tedy pro návrh komise tak, jak zní gracias, presidente. Sí, yo también manifestar que siento disentir. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pozorně vyslechla pana Kostu. Mám velké pochopení pro to, co říkali také koordinátoři. A chápu, že je to dilema mezi ochranou trhu a větší regulací. Když se podíváme na tento návrh, už máme precedenty. Máme globální krizi, měli bychom něco udělat. Měli bychom něco udělat, abychom tomuto odvětví pomohli. Jako chtějí někteří lidé pomáhat automobilovému sektoru a dalším odvětvím, dalším důležitým odvětvím z hospodářského hlediska. Takže máme v tomto odvětví krizi a musíme s tím něco dělat. Narada o tom mluvím tak, že to otázka velkých společností versus mladých společností a možná, že těm velkým společnostem bychom měli pomoct víc. Já jsem odborářka, já jsem pro spravedlnost, já si myslím, že bychom se neměli e, zamotat do debaty o tom, jestli jde o malé nebo velké společnosti. Letiště, ano, je pravda, že máme velké společnosti, které se nechtějí vzdát svých časů. A máme regionální letiště, která čekají na to, až se větší letiště vzdají nějakých časů, chtějí je převzít a tak dále a tak dále. Takže musíme k tomu zaujmout takový specifický přístup k těm letištím v porovnání s leteckými společnostmi. Musíme zvážit, co je potřeba. V návrhu komise je ta myšlenka, že musíme zohlednit potřeby letišť, nejenom velkých společností, letních leteckých společností nebo vůbec celkově leteckých společností. Jak říkal pan Albertini, některá letiště stejně vždycky budou mít problémy. Rozhodně se musíme zamýšlet i nad problémy letišť, nejenom leteckých společností. A děláme, co uděláme, musíme to udělat rychle, je to naléhavá věc. A já myslím, že v parlamentu přestože nás čekají volby, musíme ukázat, že jsme schopni reagovat rychle, protože je to naléhavá záležitost. Pan Savedy říkal, že to bude vleklá krize. Ale současně bude probíhat celá řada změn, pokud je třeba o strukturu leteckých společností. A já si proto myslím, že se k těmto opatřením ještě budeme muset vrátit, až je zavedeme. Uvidíme, jestli se situace vrátila do normálu. V každém případě by to mělo být zavedeno co nejdřív. Děkuji. Interventi? No. Žádné další připomínky? Děkuji. Děkuji všem za jejich eh, připomínky a příspěvky k diskuzi. A nedovolím si eh, posuzovat eh, jednotlivé výstupy, protože bychom pokazili tu atmosféru, která si to nezaslouží, abychom ji potom pokazili. Ale musím říct, že jsem trochu zklamán, protože je zjevné, že nechceme tento problém řešit. Řekneme, je, buď jsou nějaká pravidla a my eh, jsme před změnou věcí, která je v právomoci eh, zákonodárce, parlamentu a rady. Komise udělá návrh a je na nás ujmout se naší odpovědnosti. To jak bych to řekl, eh, vše, co bude řečeno a co se týká Um, leteckých společností. Možná, že změníme zítra letištní časy nebo pravidla pro letiště. A to je přesně ta analytická chyba, kterou my můžeme nyní udělat. Krize je jiná. Je to krize, která se týká všech, nikoliv jen některých, a my tedy nemůžeme eh, řešit ten problém pouze z odvětvového hlediska. Není to problém jednoho malého odvětví. A my musíme mít vůli sílu, odvahu, mohu tak říct dokonce. Um, odolávat i některým, řekněme, arrogantním uh, způsobům, které překračují, um, kterým nikdy ne... Vlastně nikdy jsme se nezabývali tak důležitými zájmy. Problém, který eh, nyní řešíme, to jsme vlastně pasivně přijali. Letištní časy, které jsou veřejným statkem, se staly soukromým statkem, aby jsme to akceptovali. A to je původ všech problémů. Problém je, že komise ho vytvořila. A e, můžeme si uvědomit to, že není čas vyřešit ten problém? Chápu, že na to není vhodná atmosféra. Ale toto je příležitost, kdy, a ujistím vás, že prostřednictvím dvou řádků bychom mohli změnit celou situaci slotů. A není nastal čas, abychom, tak učinili, abychom to učinili, protože lidé si uvědomí, uvědomují, že je potřeba věci změnit. Ale my říkáme ne, budeme o tom hovořit později. Tak to není, nebudeme o tom jinak hovořit nikdy. Já samozřejmě vůbec si nepředstavuji, že bych to mohl udělat eh, já sám. To nemusíte se dělat žádné starosti. Ale je zde určitá hrdost parlamentu. Není to problém říci ano nebo ne. Už jsme to mnohokrát jsme řekli ano, mnohokrát ne. Za dvě vteřiny. Ale skutečnost je, že to je naprosto nesprávné. Musíme přijmout svou vlastní odpovědnost. A nechci, abychom eh, ztráceli ani vteřinu postupem, to se zavře 22. hlasování v komisi. Mm, mm, předpokládám, že nebudeme mít eh, jednomyslnost ve výboru. Budeme jednat s radou, to znamená, nestratíme tím jedinou vteřiny. Ale můžeme ponechat tu diskuzi otevřenou 20 dnů, nechat prostor pro návrhy, pro ty, kteří mají nějakou představu, abychom mohli změnit tu situaci, anebo ne. Máme strach, musíme okamžitě říct ano nebo ne. Jaký je v tom problém? Jaký je v tom problém nechat prostor pro diskusi? Až do včera um, kolega Jarzembovský vypadal, že s tím souhlasí. A najednou ne. Já jsem se snažil uh, vytvořit zde návrh, abychom zde diskutovali. A najednou to nejde. Já chápu, každý z nás Eh, má eh, právo se eh, rozohnit. Můj dědeček říkával, který byl zemědělec, když nevíš, co dělat, když nevíš, kdo vyhraje, když nevíš, na čí stranu se dá, tak je nejlepší udělat to, co je správné. Děkuji, uzavírám tímto diskuzi. To... Allora, uh, I understand there are not too many... Dobře, tak uh, vidím, že tu už není příliš mnoho poslanců. Každopádně nemůžeme to už odložit, protože dnes máme poslední schůzi. Dnes je tedy opravdu velice zvláštní příležitost eh, a to je tato schůze koordinátorů. kterou máme podle pořadu jednání vedenou jako zcela normální schůzi. Nicméně i tato schůze koordinátorů má svou novinku. A já bych vás na to chtěl upozornit. Jedná se o informaci přinesenou komisí ohledně uspořádání op- operátorů, koordinátorů, mm, do července u TENT. Mm. Mm-hmm. A protože se jedná o nahrazení koordinátora Davignon koordinátorem Karlem Sekim, který je tu eh, vedle mne. A eh, promluvím o něm později tedy. Nicméně, tato situace znamená, že se musíme sejít a že musí být zapsána do zápisu. Že tedy došlo k setkání koordinátora Stente a výborem koordinátorů z celého výboru pro dopravu a cestovní ruch. Jsme uspořádali tuto schůzku. Myslím, že to vyřešíme rychle. Já mám říct jen dvě věci v této souvislosti. Za prvé, eh, tento eh, výbor je, eh, má velice mm, aktivní koordinátory, kteří vždy velice úsilně spolupracovali a někdy jsme měli menší úspěch, někdy větší, nicméně Evropský parlament si nemůže nic vyčítat v naší souvislosti. A e, je tedy možné, abychom se záro, zároveň setkávali mezi koordinátory, abychom si vyměňovali názory a to všechno je užitečné. Já doufám, že eh, úkol, který má být tedy svěřen profesoru Seky, můžeme nakonec svěřen bude a že budeme moci mm, schopni překonat eh, fyzické bariéry. Pan Seky se tedy stává eh, hlavní osobou pro Pyreneje. což je téma, kterým jsme se zabývali jako výbor. Dokonce jsme tam vedli i delegaci. Pan Savary, paní Ayala Sender a ještě e, další poslanci, které toto zajímá, e, se zúčastnili. Valeria, yes. Uh, and many others uh, comunque che in, in quella situazione e quindi non, uh, come dire,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 something? Dobře, děkuji za slovo. Já si myslím, že s panem Kustašerem mohu naprosto souhlasit, protože opravdu rekonstrukce a menší projekty sice nejsou tak moc vidět, ale dávají více práce. To může pan Jařembovský mi vykládat, co chce už mi není 20, už jsem viděl spoustu věcí a právě tyhle ty drobné akce bohužel politikům trošku smrdí, protože tam není vidět eh, něco velkého, něco, co by se dalo prezentovat, zvláště před volbami. Ale to si musíme otevřeně říci, že právě rekonstrukce dávají víc práce. A ještě jedna věc vždycky se zabýváme spíš velkými projekty, než abychom se zabývali drobnými zlepšeními. Tak já vám řeknu několik drobných zlepšení. 18 kilometrů hotového železničního svršku mezi Moldavou a druhou zastávkou v Německu čeká na to, aby se tam znovu položily koleje. Mezi Sebnic a Dolní Poustevnou chybí 880 metrů kolejí a takovýchhle projektů jenom kousek přes hranice bychom našli spoustu a ty projekty se dají za desetinu, možná jenom setinu peněz, které věnujeme na velké projekty realizovat. Takže já souhlasím s panem Kustašerem, vám přeju mnoho zdaru a přál bych si vidět raději daleko více pracovních míst než velké rozmáchlé projekty, které po nás sice zůstanou, ale dnes v krizové situaci nám dají menší užitek než ty drobné věci, které nejsou tolik vidět. Děkuji. Also ich möchte mal erklären, dass ich hier keine Gegensätze zwischen diesen zwei Fragen sehe.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 Já bych upřel vaši pozornost na rozpočet. Já vím, že to je naprosto malicherná záležitost, která nikoho prakticky nezajímá, ale jestli mám být zpravodaj u rozpočtu, tak bych rád v historicky krátké době dostal podklady, protože bez podkladů se velmi špatně pracuje a i při volební kampani já si najdu v podvečer čas, abych to prostudoval korespondenčním šachem, abychom se spojili s ostatními kolegy. Ale řekněte mi, je to míněno opravdu vážně, že budeme připravovat rozpočet? Zatím k tomu nemám opravdu ani řádku. Bis jetzt habe ich keine einzige Ziffer zum Budget. Also. <laughs>